Colleagues, can I bring the meeting to... Vážené kolegyně, kolegové, poprosím vás o klid, abychom mohli začít. Dovolte mi na, na úvod několik oznámení. Nejprve bych vás chtěl požádat, tam můžete eh, přijmout eh, návrh pořadu jednání. V návrhu pořadu jednání si povšimněte, že budeme hlas, eh, si můžete povšimnout toho, že hlasování o těch takzvaných gigalinerech, o těch eh, nadměrných nakladacích bylo odsunuto. Chtěl bych požádat příslušnou zpravodajkyni, aby vysvětlila, zpravodaj, aby to vysvětlil. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ta eh, situace v té věci, eh, když to řeknu neutrálně, je eh, tak těsně, že jsme, že jsme těsně tedy před rozumným, rozumnou dohodou. Máme kompromisy v celé technické záležitosti, pokud jde o bezpečnost, máme kompromisy, pokud jde o váhové senzory. A měli jsme skoro kompromis v otázce přeshraničních plaveb Eh, eh, eh, pardon, jíst delších a těžších nákladních vozidel. Do hlasování v březnu se nám musí podařit najít nosný kompromis a já bych ještě jednou velice otevřeně rád srdečně poděkoval stínovým zpravodajům za otevřenost, za otevřený přístup k uzavírání kompromisu. A já vím, v jakých obtížích vy se nacházíte v téhle otázce, ale doufám, že přesto se nám podaří tuhle otázku vyřešit. Ještě bych eh, k tomu měl jednu připomínku ovšem. Ti, kteří si myslí, že by bylo eh, rozumnější celou tu věc odkládat natolik, aby se posunula až do dalšího volebního období, bych připomněl následující. Budeme tady mít jiného komisaře pro dopravu, který možná nebude talik pro otevírání hranic a dozajista nebudete mít a, také mě jako zpravodaje, takže možná, že už nebudete mít možnost to dále odkládat. A, takže a, ehm, Eh, když tady někteří stáli zástupci s tímto spekulují, tak eh, podívejte se, to nic nepřinese. Ti, kdo to teď odkládají, eh, to mohou hm, odložit maximálně na horší období. Ono nejde jenom o překračování hranic, ale také o, zlepšování podmínek lidí, eh, kteří v tom pracují. Je tady eh, o, zvyšování bezpečnosti pro eh, cyklisty, automobilisty a pěší. Takže když dosáhneme rozumného kompromisu v březnu, tak to můžeme na plenárce v dubnu eh, odhlasovat a potom to bude vyřešené. děkuji. Nechci se pouštět do mm, rozpravy, protože nás je pouze mm, menší počet, ale prosím, pokud se k tomu chcete někdo vyjádřit, prosím stručně. Pan Groš. Ich bin mit dem Vorschlag der já s tím návrhem na eh, odložení hlasování eh, souhlasím. Jsem všem proto, abychom eh, o tom opravdu hlasovali na plénu, když už nejednali, a A dozajista musíme předtím o tom hlasovat na výboru. Příští zasedání je ve čtvrtek dopoledne, to by zase nebylo tak vhodné, ale přesto bychom to eh, příští hlasování tedy měli dát na čtvrtek dopoledne. Vím, že to není ideální, ale pokud ne, tak eh, na to březnové každopádně. Dobře, tak eh, já to chápu tak, že, se tedy, že to necháme na ten březen a necháme to na plenárku na duben. Pochopil jsem to dobře, pane Groši? Well, everything, everything depends on... Všechno Eh, bude v Dubnu záležet na tom, jak to vlastně nakonec eh, eh, bude všechno dohodnuto, možná na poslední chvíli, ale jak říká zpravodaj, tak by se chtěl ještě s touto zprávou, že by to chtěl ještě dokončit v tomto funkčním období Evropského parlamentu. Další bod je, takže souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Děkuji. Dále schválení zápisu ze 16. 17. prosince a z 9. ledna. Zápisu ze schůze. Souhlasíte se vším? Děkuji. Dále sdělení předsedy. Co se týče rozhodnutí přijatých koordinátory. 30. ledna eh, došlo tedy k aktualizaci informací o železničním balíčku. Jsou zde tři návrhy, které se týkají těch technických záležitostí. Koordinátoři chtějí, aby tyto tři věci se um, řešily společně. Dále aktiv přenesené pravomoci, to bylo, toto rozhodnutí bylo odloženo na dnešek. A teď jsme také obdrželi dopis od pana komisaře Kalase, což by snad mělo ten problém usnadnit, ale tím se budeme zabývat později. A pak jsme také vzali ještě na vědomí uh, newsletter, který se týká komitologie. Co se týče včerejší schůze koordinátorů, a rozhodnutí přijatá, tak jsme hovořili, bylo to tedy schůze, která se konala pod předsednictvím pana Dominika Rikého. Vyslechli jsme si prezentace pana Bodeviga, pana Groše a mě samotného. Týkalo se to tedy koordinátorů TNT, kde, um, bylo to, bylo to vlastně jmenování komisaře Kalase z dopisu, eh, který také psal panu Šulcovi a požádal Evropský parlament o podporu těchto nominantů. Možná by vás zajímalo, eh, Chtěl bych tedy eh, poděkovat panu Nilsi Dantensonovi, který 15. února odejde ze sekretariátu. To bych tedy chtěl, chtěl bych mu oficiálně poděkovat. Eh, pan Nils zpracoval pro sekretariát stran posledních pět let. Ehm, bylo tam několik věcí jako tentý, železniční balíček, CEF a další takové v uvozovkách drobné záležitosti a tak teď byl jmenován um, do jednoho oboru Evropského parlamentu. Chtěl bychom vám všichni poděkovat a děkujeme vám za práci, kterou jste odvedl. A ještě bych chtěla říct, že jsem se eh, s paní eh, Meissner zde má dva návštěvníky z Madisonu, z Wisconsinu, z USA. Všichni, kteří sledujete americký sport, tak eh, asi víte, komu fandí. Takže vás vítáme eh, na dnešní schůzi a doufám, že se vám bude líbit i pobyt zde v Bruselu. To je k tomuto bodu vše. Mm, souhlasíte všichni se sdělením předsedy, nemáte k tomu nikdo žádné poznámky? Dobře, takže přecházíme k dalšímu bodu. Eh, přijetí schválení dohody o omezení hluku na letištích EU. Pan Like Fried. Děkuji, pane předsedu. Je mi to nesmírně trapné, protože jsem zpravodajem pro tuhle eh, věc a když se o tom teď bude hlasovat, eh, tak já musím oznámit, že jsem si zapomněl hlasovací kartičku, bohužel. Thank you. Can I, can I just point... děkuji. Chtěla bych ještě zdůraznit našim návštěvníkům z Madisonu, z Wisconsinu, že e, většinou tedy to e, u nás e, ta organizace probíhá trošku lépe, že tedy jsme pořádnější jindy, ale tedy budeme um, připočítávat hlas pana Leichtfrieda při hlasování. So, we'll do a check first, just... Nejprve provedeme kontrolní hlasování, abychom viděli, zda eh, skupina EPP má jako vždy o alespoň 15 členů navíc, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to v pořádku, všichni jsou zde legitimně. Čili návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení pravidel a postupů, které se týkají zavádění omezení hluku na, er, na letištích Evropské unie. Spravodajem je pan Leichtfried. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A máme, ještě musíme při, přičíst 24 plus, 5 proti, 5 se zdrželi, takže je to, z, je to tedy o přijato. Gratuluji zpravodaj. Přičetli jsme jeden hlas pro a odečetli jsme jeden hlas proti. The next item on, on the agenda. Další bod na programu je balíček na JADES 2. Zpravodajem je paní Corinne wortmann kols které tímto dávám slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Jsem velice ráda, že mohu představit pozměňovací návrhy, které se týkají těchto dvou návrhů legislativy. Nejprve bych chtěla poděkovat všem za spolupráci, která se týkala usnesení. Usnesení bylo schváleno eh, minulý čtvrtek eh, velkou většinou. Myslím si, že to je velice důležité eh, teď před volbami. Právě pro tak důležité odvětví, jako je, jako jsou, jako je vnitrozemská plavba, je velice důležité, že jsme byli tak jednotní zde na výboru TRAN a i tedy na plenárním eh, zasedání, abychom podpořili toto odvětví a také, abychom jasně řekli komisi eh, svůj názor na toto, že tedy chceme pokračovat a eh, souvisí to i s tím sdělením o programu na JADES 2. Tyto dva legislativní návrhy, o kterých se bude hovořit, se týkají eh, kapacity um, vnitrozemské vodní dopravy. Jedná se spíše o ten rezervní fond, kde je 35 milionů eur. Tento rezervní fond se eh, vlastně platí eh, podle pravidla staré za nové a tento fond byl vytvořen v ekonomicky obtížných eh, časech, ale zatím ten rozsah působnosti je vlastně velice malý, velice úzký a proto ti poskytovatele, ti provozovatele nemohou řádně využít tyto finance. Myslím si, že je velice důležité zdůrazňovat tyto věci již od začátku, protože některé pozměňovací návrhy usilují o rozšíření rozsahu působnosti, usilují o rozšíření možnosti využívat tento rezervní fond, za účelem jednak eh, sociálních eh, opatření, ale v tom případě bychom měli spíše usilovat o eh, využívání určitých sociálních fondů. A co se týče podpory inovací, tam bychom spíše měli usilovat o využívání třeba fondu CEF nebo nástroje CEF nebo Horizontu 2020. Myslím si, že je to velice důležité toto zdůraznit protože ta částka, která je v tom rezervním fondu, je dost omezená. No a co se týče pozměňovacích návrhů, tak eh, mi dovolte učinit několik poznámek. Návrhy paní Tykau, ta předložila eh, pozměňovací návrh, který se týká výzkumu, který má zkoumat dopady eh, změny životních klimatické změny to je velice důležité, ale jak jsem již říkala, měli bychom spíše pro tyto věci hledat financování v jiných fondech a ne v tom konkrétně v tomto rezervním fondu. Myslím si, že bychom se na to, zítra nás ještě čeká schůze stínových zpravodajů, měli bychom se podívat na to, jak to třeba zabudovat do bodu odůvodnění nebo do textu, ale myslím si, že bychom měli jasně říci, odkud to financování půjde. Dále jsem spokojená, že pan Ertuk rovněž předložil pozměňovací návrh, který usiluje o rozšíření eh, možnosti využívat eh, pákový efekt tohoto fondu propojením třeba s eh, v nástrojem pro propojení Evropy nebo s Evropskou investiční bankou. Tyto pozměňovací návrhy opravdu vítám. Vy jste to chtěl umístit do článku, já bych to spíše dala do bodu odůvodnění. Myslím si, že by bylo zajímavé vyslechnout si ještě komisi, zda by to šlo opravdu eh, vložit do toho článku, tak jak to pan Ertuk navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu 15. Já eh, chápu, eh, jak to myslí, ale nevím přesně, zda je to takto právně možné. Dále také Vítám pozměňovací návrh 12, který usiluje o zlepšení bezpečnosti. Tady se ještě musíme zamyslet nad eh, samotným zněním, ale myslím si, že se na tom dohodneme. Dále, co se týče eh, těch eh, technických požadavků pro pravidla. Zde se jedná o další harmonizaci různých nebo lišících se technických standardů a také jde o lepší spolupráci mezi komisí a mezi ústřední komisí pro plavbu na Rině. Uh, Byly zde eh, předloženy pozměňovací návrhy, které eh, já sama zde je například návrh na změnu období ze tří do čtyř let. To si myslím, že dává smysl, zejména pokud to ještě dáme dohromady s pozměňovacím návrhem číslo 19 od, Christine, eh, od paní Gesin Meissner, tak si myslím, že to povede dobrým směrem. Paní Tykau navrhla ještě přidat eh, konzultace se zúčastněnými stranami, to si myslím, že rovněž je rozumné, protože v této oblasti jsou rozliční, eh, rozličné ehm, strany, které je důležité konzultovat při přípravě nových technických norem. Dále ještě, co se týče tohoto nařízení, měli bychom eh, být velice obezřetní, zda tedy ta, ta věci, třeba na pozměňovací návrh paní Sehnalové, zda to je vlastně, zda to jde e, do toho nařízení. Zde se hodná o infrastrukturu, ale máme zde třeba CEF nebo máme zde kohezní fondy, fondy soudržnosti a myslím si, že tyto věci by bylo lepší řešit e, v rámci jiných e, legislativních věcí než v rámci této směrnice. Paní Tykau předložila návrh, který se týká také vzájemného uznávání osvědčení Ehm, také zde ještě přidává komisi pro Dunaj. Zde bych požádala možná ještě o radu komisi. Zda je toto možné? Protože když se hovoří o vzájemné uznávání s Ústřední komisí pro plavbu na Rině, tak eh, tam, eh, tam je to jednodušší, ale nejsem si jistá, zda by tato dohoda mohla fungovat i se zeměmi Dunaje. No a pak je zde ještě, eh, nebo celkově ta, je ten počet pozměňovacích návrhů poměrně malý, takže si myslím, že nebude těžké najít společnou řeč. A i v koordinaci s ostatními politickými skupinami tohoto Evropského parlamentu. Možná bychom mohli po hlasování příští týden požádat o mandát, abychom mohli zahájit jednání minimálně, co se týče kapacity loďstva, protože to už je i v tom eh, programu řeckého předsednictví. Nevím, zda se to hm, podaří i u těch technických požadavků. Možná bychom, se, možná bychom o tom mohli ještě požádat eh, těsně před hlasováním. A co se týče kapacity loďstva, tam si myslím, že bude dost těžké dosáhnout eh, Eh, souhlasu s radou ještě před volbami. Mm, jde o to, že toto odvětví je teď eh, v problémech a je velice eh, je, je velká škoda, že těch 35 milionů R er nebylo vynaloženo. Takže možná bychom se o to mohli pokusit teď. Děkuji. Paní Kol? Doufám, že kolega se vrací zpátky. Já také předpokládám, že se vrátí. My se možná vyjádříme za chvíli. Paní Meissnerová. Děkuji, Briane. Nejdříve bych srdečně poděkovala eh, zpravodajce Korín. Eh, zatím to byla velice, jako vždycky, eh, příjemná spolupráce a opravdu se velmi shodujeme, pokud je o toto téma. Ono jde o to, že všechno co eh, se týká vnitrozemské plavby, eh, se tam eh, řeší. Už jsme o tom měli na poslední plenárce rezoluci. Komise řekla, že to chce dále rozvíjet. My také máme různé plány, různé projekty, které chceme prosazovat. Chceme využít různé prostředky i z CEFu a také musíme říci jasně, že vnitrozemskou plavbu lze dále rozvíjet, zejména vzhledem k intermodalitě, pokud je o vnitrostátní přepravu. A to tady je v obou těch e, návrzích. Já jsem předložila jenom jeden pozměňovací návrh tady u technických předpisů, protože jinak jsem opravdu souhlasila se vším, co e, nám Korin e, navrhuje. A u těch technických předpisů, Korin o, to, o tom hovořila, já mám návrh, že Eh, tady eh, to přizpůsobení příloh by bylo eh, na tři roky a potom se každopádně to schvalovalo. To se velice také osvědčilo u Centrální výboru pro RIN. Nejdřív se zkusí něco, co se tedy má schválit a zjistí se, jestli to je to pravé pro daný sektor a potom se e, řekne, že do budoucna bude e, tady něco jiného. Každopádně předpokládám, že do budoucna budeme schopni tohle zavést docela rychle, zejména pokud jde o rezervní fond. Tam bychom se o to měli e, pokusit. Tam 35 milionů to není mnoho, nemůže být ale přípustné, že nejsou k dispozici, když tam nejsou, že tam, protože tam nejsou napsané správně přístupové podmínky, že se dostat na ty peníze. každopádně tedy děkuji, Korin, a těším se na další debatu. Děkuji. Vrátíme se k socialistům, pan Ertuk. Eh, děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Omlouvám se, že jsem zrovna musel odběhnout, eh, protože jsem si sebou <laughs> vzal omylem špatné podklady. Každopádně děkuji mnohokrát eh, za ehm, úvodní slovo, děkuji paní zpravodajce a také stínovým spolu, za konstruktivní spolupráci. Opravdu eh, to eh, byla dobrá spolupráce. Myslím, eh, že to také ukazuje, že můžeme sledovat společně důležitý cíl. Jak už bylo zmíněno, nemáme tady tolik pozměňovacích návrhů, ono jich bylo 22, 12 z toho ke kapacitním opatřením a 10 k technickým specifikacím. Já to hodnotím jako dobrou známku, správné znamení toho, že eh, ty cíle na úrovni společenství jsou podporovány Evropským parlamentem. Nejdříve je tady samozřejmě rezervní fond a sice to, abychom ho co nejdříve odbourali a eh, potom je důležité, aby u těch technických specifikací jsme eh, nechali uplatnit přísně mezinárodní odborné poznatky. Tolik tedy stručně, když to vysvětlím, když vysvětlím eh, ještě eh, svoje pozměňovací návrhy eh, v pozměňovacích návrzích 18 a 12 souhlasím s Jutou Steinruck z výboru pro zaměstnanost, která v přidruženém řízení v, s dopravním výborem chce precizovat opatření pro zaměstnané. To si myslím, že je správně. Dále se to týká návrhů opatření, eh, zejména pokud jde o eh, předčasné důchody, potom eh, kvalifikační opatření pro posádky i další zaměstnané, i formální zapojení sociálních partnerů při rozdělování prostředků. Myslím si, že tady úzká spolupráce s výborem pro zaměstnanost bude důležitá, podstatná. Já souhlasím s tím, co říká paní zpravodajka, pokud jde o eh, velké výzvy eh, pro vnitrozemskou platbu v oblasti těch eh, finančních podnětů. Já doufám, že v rámci předpisu o TNT budeme moci také tam napojit CEF. To se týká zejména opatření ke zlepšení ekologičnosti jak těch lidí celkově, tak jejich ehm, hnacích jednotek. A mohu říci, že někdy je méně více, tak se to aspoň říká německy. A platí to tedy eh, také o těch technických předpisech. A já si proto myslím, že ten eh, lvých eh, podíl opravdu mají vypracovávat techniční experti a můžeme tedy eh, tady vsadit na eh, plynulou harmonizaci že se tam budou průběžně eh, aktualizovat ty technické požadavky, jak požadují některý, někteří kolegové, tak, abychom sledovali technický pokrok. Celkově souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy. Myslím, že můžeme říci, že se shodneme a těch pár rozdílů, o kterých jsem hovořil, tak že jsem schopné tolerovat. Každopádně děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji za EKR, pan Van Dalen. Děkuji, eh, pane předsedo eh, i paní zpravodajce. Eh, já nejvíce jsem chtěl hovořit o tom rezervním fondu a udivuji se nad tím, kolik návrhu podali eh, kolegyně Lichtenberger, Tykau a další, a Ertuk. Je tam 35 milionů, eh, se kterými eh, by se toho dalo určitě udělat více než po jenom podpora pár lodí. A potom tady také paní zpravodajka hovořila o penězích pro celý sektor, takže neměli bychom to stěžovat všemi dalšími přidatními pravidly ohledně informačních kampaní, o tom, jak přesně to má být zorganizované ochrana eh, zdraví a takovéhle. Myslím si, eh, že tohle bychom měli nechat na tom eh, sektoru, který sám si sebral ty peníze a nesvazovat to tak příliš obtížně. Čili naší frakci doporučím pro tyto pozměňovací návrhy nehlasovat. Pokud jde o ty technické předpisy, to je ten pozměňovací návrh 1, tak, tak Eh, doufám, že paní zpravodajka získá podporu pro moji 21 také. Eh, tu jsem tam podal z různých důvodů. Eh, nejdříve chci předejít opakování toho, s čím jsme konfrontováni teď. Teď jsme konfrontováni s pozměňovacím návrhem, který byl podán velice pozdě na konci tohoto období parlamentu. A to znamená, že máme sotva čas napsat dobré stanovisko k příslušné zprávě, příslušnému návrhu. A jedině e, v otevřenou otázkou jsme mohli zavést e, politickou debatu a já bych vlastně něco takového nechtěl. A také opravdu nechci, aby se komise teď dostala na tak. Pan Kalas už to řekl jasně na plenárním zasedání minulý týden. Ještě přijde celá řada návrhů k NAJADESu a k dalším souvislým věcem. A to, to nesmíme začínat znova. To budou e, hodně objemné, obsažné návrhy, jak pan Klas eh, tady říkal, také pokud jde o peníze a, a v, určitě na poslední eh, chvíli hm, nechceme eh, mít čili nechceme řešit stejný problém, jako řešíme teď, takže prosím podpořte návrh 21. Potom bych chtěl vědět, co si myslí komise o návrhu 11 paní Tykau o Dunaji. Já si myslím, že je to sympatický pozměňovací návrhy, dokonce bych si říkal, že eh, by bylo dobré ty úpravy pro Rin a Dunaj eh, propojit, ale nevím, jak eh, ta úprava vnitrozemské plavby vlastně může být sjednocena. Jak by to bylo možné? Rád bych byl, aby nám komise řekla, jestli je to možné, kterým směrem bude třeba postupovat, bude třeba jít, abychom to umožnili. A každopádně eh, budu se těšit tedy na vysvětlení komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, není paní Tykal. Prosím, eh, můžete se vyjádřit k tomu Dunaji. Děkuji, pane předsedo. Já také jsem chtěla poblahopřát paní Workman Kohl k odvedené práci. A děkuji také za návrh zprávy. Pokud je o technické požadavky pro plavidla, já jsem předložila několik návrhů, kde žádám o další požadavky, tak, abychom nebránili hospodářské soutěži. Také žádám o konzultaci všech zúčastněných stran a myslím, že paní Wortmann Kohl tento pozměňovací návrh chtěla přijmout. Také jsem žádala v návrhu o e, vzájemné uznávání technických požadavků při, plavbu, při plavbě a pokud je o Rýn a Dunaj, tedy vzájemné uznávání požadavků, pokud je o Rýn a Dunaj. A když hovoříme o vnitřním trhu, Myslím, že bychom měli mít stejná pravidla. A také by mělo platit vzájemné uznávání technických osvědčení. Opravdu tedy doufám, že můj návrh nakonec bude podpořen. A k tomu druhému návrhu kapacita loďstva. Tady jsem zase předložila několik návrhů. Týkalo se to Dunaje a v návrzích jde o zlepšení podmínek na vnitřním trhu EU a zase mi jde o to, aby platila stejná pravidla všude týkala se všech eh, vnitrozemských vodních toků. Také jsem předložila jednu žádost. Chci, aby probíhala výměna znalostí a zkušeností mezi různými přístavy EU. To podle mne by bylo pozitivní. Abych to zhrnula, pane předsedo, měl jsem několik komentářů k těmto otázkám. Jednak chci říci, že doufám, že program na JADES 2 bude konkrétnější, bude obsahovat praktičtější opatření. Prozatím totiž používáme, nebo komise využívá za účelem tohoto programu různé fondy a já bych ráda, aby se komise v této souvislosti vyjádřila jasněji. Chtěla bych, aby nám komise sdělila, jak mezi sebou jednotlivé fondy souvisí a jak se mohou v jednotlivých případech používat. A poslední věc, na úrovni EU podle mne potřebujeme strategii, zaměřenou na, vnitř, na vnitrozemské vodní toky a o to komisi žádám. Podle mě je to velmi důležitý faktor, pokud nám jde o rozvoj dopravních eh, propojení mezi jednotlivými vodními toky. Nyní předám slovo komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, musím říci, že toto je jedna z mála příležitostí, kdy je komisi potěšením vidět eh, práci, kterou odvádí parlament. Je to z mála příležitostí, kde se shodujeme, kde existuje konsenzus, pokud je o hodnotu návrhu a kde můžeme také vidět konstruktivní práci, kterou odvedli, nebo my všichni jsme odvedli. A víceméně se ubíráme stejným směrem. Omlouvám se. Já se chci zeptat paní Wortmann Kohl, zda si opravdu jistá, zda máte to nastaveno správně v té své zprávě. Tak vtipy ponechme stranou a Chci říci, že pravda je, že podle mě všichni se ubíráme správným směrem. A opravdu si ceníme veškeré práce, kterou odvedla jednak zpravodajka, a také všichni ti europoslanci, kteří se snažili oba ty návrhy vylepšit a přidat eh, do nich ještě něco lepšího. Já bych se nejprve stručně zmínil k Najades 2. A konkrétně odpovím také na komentář paní Tykau. Program JADES 2 je vlastně strategie, která se zaměřuje na posilování výhod eh, vnitrozemské plavby a chceme zároveň snižovat existující problémy. Když to srovnáme s předchozím programem na JADES, v tomto programu jsme se zaměřili na omezenější počet oblastí, to znamená, jde nám o to, abychom dosáhli konkrétnějších výsledků. Z toho důvodu jsme navrhli konkrétní opatření v malém počtu oblastí, jde například o technické směrnice, jde o školení a vzdělávání, kvalifikace, to uvidíte v rámci příští, příštího období. Například jde nám o to, abychom připravili vnitrozemskou plavbu na logistiku a technologie e, nové generace. Takže všechny oblasti jsme řešili, zabývali jsme se, také jsme velké úsilí věnovali financování infrastruktury. To je také velice důležitá část. Pomocí níž chceme zajistit, aby e, toky byly splavné během celého roku a za co nejlepších podmínek. Z toho důvodu jsme to zapracovali také do konceptu koridoru. Pokud je o financování, chtěl bych vás poprosit, abyste zvážili e, nebo abyste nahlíželi na financování následovně to, že nemáme žádný konkrétní program pro financování vnitrozemských toků nebo vnitrozemské plavby, je podle mne spíše výhoda, protože v opačném případě byste mohli být omezeni finančními obálkami a já vám chci říct, abyste to takto brali. Pokud bychom tady vedli diskuzi o tom, kolik z nástroje pro propojení Evropy má jít na vnitrozemskou plavbu, myslíte si, že bychom dosáhli stejného výsledku jako toho, kterého můžeme potenciálně dosáhnout, když to necháme otevřené a když zajistíme, že všechny dobré projekty nakonec budou financovány. Pokud bychom začali mm, CEF rozdělovat na jednotlivé oblasti, nebylo by možné některé konkrétní části vůbec eh, financovat. Z toho důvodu si myslím, že je to spíše výhodou. Pro odvětví je výhodou to, že máme stanovená velmi dobrá kritéria pro financování v rámci NAJADES a nejsme naopak omezeni žádnými stropy. Rozhodně můžeme jít to nad rámec stropu, záleží to na odvětví a z toho důvodu spolupracujeme také se všemi asociacemi v členských státech, tak abychom zajistili, že budou předkládat kvalitní projekty pro financování z CEF. Nyní se dostávám k otázce těch dvou návrhů, které máme před sebou. Jednak nařízení týkající se kapacity loďstva a financování. Naším cílem tady bylo zjednodušit celý proces, tedy proces přidělování financování. Nesmíte si představovat, že tady hovoříme o miliardách. Máme tady částku 35 milionů a když to rozdělíme mezi jednotlivá plavidla, vnitrozemské plavby, tak eh, je jich asi 10 až 12 tisíc, tak můžete vidět, že jsou to prostředky, které jsou omezené. Spíše se jedná o menší částky, které se budou používat na přípravné činnosti, podporu a tak dále, ale nejde nám o to, abychom přidělili každému majiteli lodě šek na tisíc eur a tím pádem bychom to takto rozdělili. O to nám nejde, z takovéto filozofie nevycházíme. Ale měli bychom zajistit, že i tento fond nebo tyto finance budou vydávány na technologie, nové generace, což eh, nebyla ta situace v roce 1999, když jsme o tom hovořili. Chceme to vydat na inovace, ozelenění a ještě více na sociální opatření. Takže to je celý ten koncept, na kterém se to zakládá. Z toho důvodu nám jde o to, jak už zmiňovali i někteří kolegové, abychom celý ten postup ponechali co nejjednodušší. Do tohoto fondu přispívá odvětví, je jasné, že celé odvětví by se také mělo rozhodnout o tom, jak se bude financování vydávat. A nehovoříme, o zdo, nehovoříme zde o sociálních partnerech. Odvětví přispělo do toho fondu a zároveň se tedy samo odvětví musí být schopno rozhodnout, jak se financování bude vydávat. Dále otázka kombinování tohoto fondu s jinými zdroji, například CEF, Connecting Europe Facility, nebo s investiční bankou, to bychom rozhodně uvítali. Nicméně, myslíme si, že by bylo lepší toto zmínit v úvodním ustanovení, protože to by nám umožnilo, poskytlo by to příležitost a také um, případné, případnou případ, případně zvýšit také vliv, tedy je lepší v úvodním ustanovení než v článku, protože to by mohlo změnit způsob, jak vydávat financování z fondu na propojení Evropy. Myslíme si tedy, že na jedné straně by to zkomplikovalo situaci a mohlo by to také ovlivnit celý text eh, CEF, který byl právě přijat. Buďte se tedy jistí, že pro nás je to v pořádku, tedy můžeme podpořit eh, úvodní ustanovení, jde nám o maximalizaci účinků tohoto fondu. Chceme to také zkombinovat s jinými fondy, je to náš cíl, vůči kterému budeme směřovat, ale zároveň nesmíme situaci komplikovat. Potom padla otázka o pozměňovacích návrzech, které se týkají Dunaje. Jednak my nechceme měnit tuto část textu, Nechci plítvat vaším časem, ale vedou nás k tomu historické důvody. Když jsme tento článek 4, nebo tuto zmínku v článku 4 zapracovali do textu, vedl nás k tomu ten důvod, že ve své době jsme právě pocitovali dopady propojení Rýna a Dunaje. Je to tedy vlastně taková historická věta, která dnes už nemá příliš velké dopady v praxi. Pokud je o směrnici o technických požadavcích. Tady dochází ke změně, ano. A cílem této změny je připravit předpisy pro výstavbu plavidel příští generace. To znamená, že v Evropě bude existovat jeden centrální orgán, který bude tato pravidla vytvářet. My postupujeme tak, že jsme si z příloh vybrali jednotlivé procesní prvky, bylo to tam totiž smícháno, dáváme to nyní do hlavní části směrnice, tak, aby ta technická část zůstala co nejomezenější. Jsme velmi spokojeni s tím, že parlament toto pochopil a předložené pozměňovací návrhy se ubírají tímto směrem. Dále kladli jste eh, otázku, jak nahlížíme na pozměňovací návrh 11 tomu musím říci, že znění tady není úplně přizpůsobeno realitě. Nevydávají se žádné certifikáty pro plavbu na Rýně a určitě ne pro plavbu na Dunaji. Podle této směrnice každý členský stát bude vydávat svá osvědčení, která budou platná po celé Evropě. Nejde tady o vzájemné uznávání. Každý členský stát vydává evropské osvědčení, to znamená, že není nutné toto nějak dále vyjasňovat. Pokud byste se ptali tedy na náš názor k tomuto konkrétnímu návrhu, musím říci, že návrh bude trochu zavádějící a bude matoucí, pokud je o to, co um, se děje v této oblasti. Rozhodně je nepřesné to takto říci. Můžete si být jistí, že s vámi budeme spolupracovat a také s paní zpravodajkou. Budeme hledat co nejlepší kompromisní návrhy. A ještě nakonec. Velmi vítáme snahu parlamentu dosáhnout dohody o nařízení o kapacitě loďstva, a to z toho důvodu, že řecké předsednictví se otázce věnuje a dokonce dnes odpoledne budeme v radě pracovat na této otázce. Budeme vycházet jednak eh, z našeho návrhu komise, ale také ze zprávy, kterou vypracoval tento výbor. Budeme tedy netrpělivě čekat na výsledky hlasování. Děkuji. Děkuji, paní Bortman Kohl. Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Eh, já bych chtěla požádat eh, kolegy Eh, já bych chtěla poděkovat eh, kolegům za jejich eh, příspěvky do diskuse a také děkuji komisi za jejich vyjádření. Těším se na budoucí další dobrou spolupráci a také to, co říkala paní Meissner a pan Dálen, kteří mm, pronesli určité, nebo vyjadřili určité obavy, které se týkají dosahu působnosti ohledně z důvodu nedostatečných financí, tak to ještě vezmu v úvahu a pokusíme se nadále <clears throat> hledat společnou půdu. Děkuji, chtěl bych vám ještě připomenout, že 20. února budeme hlasovat ve výboru o těchto zprávách. Ještě se to, mm, a co se týče plenárky, tak tam to ještě budeme muset potvrdit, ale chtěli bychom to dostat na plenárku v březnu. Dále no, bych vám chtěla říci, že co se týče bodu různé, k tomu nic nemám. Další schůze je ve čtvrtek 20. února v 9 hodin. Já vím, že ty čtvrtky jsou takové trošku možná nepříjemné, ale takže ještě jednou opakuji 20. února 9 hodin. Tím pádem končím tuto část schůze a teď v 10 hodin nás čeká schůze koordinátorů. Děkuji.